Good evening, dear colleagues. Uh, we will start. Dobré odpoledne, kolegové. Zahájíme dnešní odpolední zasedání. Eh, budeme pokračovat eh, ve schůzi tohoto výboru. A nyní máme na programu diskuzi s paní komisařkou, paní Jourovou. Chceme paní komisařce poděkovat eh, za to, že přijala naše pozvání a že zde budeme mít eh, diskuzi a budeme moci hovořit o těch otázkách, které jsou důležité pro náš eh, výbor, věci, které jsou důležité pro poslance a poslankyně. A pokud budete souhlasit, tak bychom nejdříve dali slovo paní komisařce, paní Jourové, která bude hovořit asi tak 15 minut. Potom eh, zahájíme diskuzi. Jednotliví koordinátoři či zástupci jednotlivých politických skupin položí své dotazy, potom paní Jourová na tyto dotazy zareaguje a potom bude následovat eh, další kolo dotazů ty jednotlivé příspěvky časově vymezíme, tak aby všichni, kdo si budou přát, mohli vystoupit. Takže během toho prvního kola stanovíme omezení na tři minuty. To budou tedy zástupky jednotlivých politických skupin a potom během dalšího kola to omezíme na jednu minutu, i když eh, budeme flexibilní eh, v případě, že na to bude prostor. A znovu bych chtěla poděkovat eh, paní Jourové za to, že přišla mezi nás a prosím, máte slovo. Eh, Děkuji vám, dámy a pánové. Je mi nesmírným potěšením, že mám tuto příležitost s vámi hovořit o otázce rovnosti mezi muži a ženami a prioritách, eh, s nimiž se musíme v této oblasti vypořádat. Na úvod mi dovolte pohlednout se za, nad naším naší eh, koordinovanou účastí na eh, letošní konferenci OSN o statutu žen. Eh, to bylo v březnu v New Yorku. Obzvlášť mám na mysli společné poselství, které jste vyslali vy, vás zastudovala, zastupovala paní předsedkyně a další č, ministry členských států a mnou s, um, ohledně významu istambulské umluvy a důležitosti řešit eh, genderové násilí. A já jsem byla velmi hrdá na nás, na všechny, jakožto Team Europe, jak jsme se spojili, abychom vyslali jasné poselství. A eh, je to o to důležitější, že rovnost mezi, mezi muži a ženami je jedním z cílů udržitelného rozvoje. Nyní mi dovolte uh, poukázat na dnešní zprávu o rovnosti mezi muži a ženami z března. Již se potvrdilo, že nadále stojíme před mnoha výzvami, aby se z eh, této rovnosti stala realita. Míra zaměstnanosti u žen dospěla na maximum ve třetím čtvrtletí 2015, stále je o 10% muž, nižší než u mužů. A kromě toho Ehm, rozdíl v odměňování mezi eh, muže a ženami stále existuje, stejně jako penzijní rozdíl 40%. A eh, oba tyto rozdíly v platech i, ehm, eh, i penzích se nesnižuje. Mohu sice konstatovat pokrok, pokud je o zastoupení žen ve vedení firem. To eh, se zlepšilo v posledních pěti letech, ale stále jsou ještě výsledky neuspokojivé. Méně než čtvrtina eh, členů správních rad eh, jsou ženy a to tež platí pro oblast politiku. Parita se dostaví v, při současném trendu až za, za 30 let. 33% žen se zažilo eh, nějaké eh, sexuální eh, nebo jiné násilí, kterému byli vystaveni. A ehm, dovolte mi začít takzvaný takzvanou rovnováhou mezi kariérou a soukromým životem Každopádně tu eh, dochází k pokroku, momentálně vyhodnocujeme odpovědi na veřejnou konzultaci. Podle naší předběžné analýzy se ukazuje, že drtivá většina organiz- organizací konstatuje, že 97% a také jedinců souhlasí s tím naším popisem výzev, které jsou v našem um, úvodním dokumentu. A 85% souhlasí, že seznam oblastí politiky, na něž se máme zaměřit, je přesný. Jsou to péče o dítě, dlouhodobá péče, um, možnost dovolených, jak rodičovských, eh, tak pro muže, tak pro eh, ženy, Eh, flexibilní pracovní doba pro muže i pro ženy, daňové pobídky pro ehm, rodiny, které budou eh, pobízet oba rodiče k práci. A konzultace budou brzy zahájeny a komisařka Tyson a já vás budeme informovat ještě podrobněji v dopise. Pokud sociální partneři rozhodnou nejednat, nevyjednávat, tak komise hodlá navrhnout balíček legislativních a nelegislativních opatření, která mají řešit různé aspekty. Musíme eh, se poprat s nedostatky, například s tím, že pouze šest členských států ehm, dospěl ke splnění barcelonských eh, cílů ohledně zařízení pro péče pro děti. Eh, musíme dále řešit nízkou úroveň zaměstnanosti mezi ženami a musíme přihlížet ke stávající eh, realitě. To znamená výhody, ehm, přednosti a výzvy digitálního, digitální éry. A musíme zohlednit to, že více mužů by rádo se zhostilo více pečovatelských odpovědností eh, v, v rámci rodin. Vítám závazek parlamentu, a to zejména výboru FEM a výboru EMPL, prosazovat iniciativu rovnováhy mezi eh, soukromým a profesním životem a s vytvoření vhodných podmínek na pracovním trhu, který je tuto rovnováhu umožní. Chci vás všechny povzbudit, abyste zůstali pro nás důležitým partnerem v této přípravné fázi a dovolte mi v tomto kontextu poukázat na nadcházející doporučení pro jednotlivé státy v kontextu procesu evropského semestru, kdy očekáváme, že nedostatky ohledně účasti žen na trhu práce budou ošetřeny. Rovněž zintenzivňuje úsilí na omezení um, té, toho rozdílu eh, v platového mezi muži a ženami, a to z hlediska implementace a dopadu v členských státech. A budeme se zabývat dalšími eh, kroky v kontextu možných dalších eh, právních opatření. Um, máme financovat nadnárodní projekty které to bude pokračovat i nadále. A dále spolupráce s jednotlivými eh, institucemi, organizacemi eh, prosazujícími rovnou, rovné odměňování za stejnou práci. A v nadcházející agendě pro dovednosti chceme řešit eh, také segregaci podle pohlaví v některých povoláních což je jeden z klíčových eh, důvodů přetrvávání rozdílu v odměňování. A eh, nyní pár slov o Istanbulské konvenci, která, jak jistě víte, má řešit eh, násilí ehm, genderového charakteru. Komise navrhla minulý týden, aby Evropská unie přistoupila k Istanbulské konvenci a já doufám, že Evropská, evropské přistoupení k této umluvě může mít výrazný dopad na životy žen a dívek eh, prostřednictvím toho, že členské státy přijmou další kroky proti ehm, to, tomu hroz, to hroznému násilí, této formě násilí. Evropská unie přistoupí spolu s členskými státy, nikoliv nenahradí členské státy. A výrazné aspekty této umluvy, které jsou, souvisí například s hmotným eh, trestním právem, jsou nadále na členských státech. Evropské přistoupení Eh, této umluvě přinese ještě další přínosy, například celkový ucelený evropský přístup. Budeme mít efektivnější, ucelenější politiky, lepší přístup k financování, lepší sběr údajů a jasný a důvěryhodný hlas při jednání s mezinárodními partnery. Rozhodnutí rady o e, závěrech bude vyžadovat také souhlas Evropského parlamentu a já doufám, že váš výbor bude i nadále hrát stěžejní úlohu v tomto procesu. Evropský parlament může vyslat silné a jasné poselství členským státům a občanům Evropské unie i dalším občanům. A abychom bojovali, e, při boji proti e, násilí na ženách musíme využívat všechny nástroje, včetně sbírání údajů a finanční podpory um, iniciativ terénu. Také osvěta hra, hraje svou roli, neboť jedině změnou postojů a chování se nám může podařit předcházet násilí na ženách dřív, než k němu dojde. Ale také zajistit, aby toto e, násilí bylo nahlášeno příslušným orgánům a aby oběti obdrželi e, odškodnění a podporu, na níž mají nárok. Je mým záměrem, jak jistě víte, předložit kroky proti násilí na ženách na rok 2017, kdy se zamýšlíme nad povahou a rozsahem těchto eh, činností, abychom pozornili na povahu problému, abychom dosáhli smysluplných změn napříč Evropskou unii. Budeme i nadále využívat všech dostupných nástrojů eh, k tomu, abychom zvýšili povědomí o tomto problému, abychom podpořili členské státy a e, to při nastavování společných standardů podpory obětí, a abychom napomohli výměně, výměně e, osvědčených postupů. A e, těšíme se na další spolupráci s vámi v této oblasti. Budu rovněž vehementně podporovat prosazování existující evropské legislativy, včetně směrnice o obětech, ochranného příkazu a směrnice o obchodu s lidmi. A je také mým záměrem zlepšit povědomí a sběr údajů, nebo to je důležitý základ našich dalších úsilí. Jsem ráda, že jsme obdrželi potvrzení od Eurostatu v tom smyslu, že v letošním roce začneme pracovat na rozvoji výzkumu o e, genderovém, e, genderově založeném násilí. A dalším klíčovým, e, klíčovou oblastí naší činnosti je zlepšit genderovou rovnováhu při rozhodování. Navržená směrnice o ženách v, v těch radách podniků je důležité k tomu, abychom dosáhli výrazného pokroku na evropské úrovni. Dosavadní pokrok se zaměřil v, čl- v členských země, na, v členských státech, které eh, buď přijali legislativní kroky, nebo u nich uvažují. Legislativní eh, kroky přináší výsledky. Většina členské, členských států podporuje navrhovanou směrnici a s politováním konstatuji, že některé členské státy zatím nevykazují politickou vůli přijmout rozhodné kroky na úrovni Evropské unie. Vítám rozhodnutí nadcházejícího malského předsednictví učinit z této záležitosti prioritu, přičemž komise bude i nadále aktivně pomáhat přes předsednictví v naplňování eh, toho, těchto závazků a musím zdůraznit také význam role Evropského parlamentu při vynakládání tlaku na stávající předsednictví a nadcházející předsednictví a členské státy, které nadále váhají, zda mají podpořit tuto iniciativu na evropské úrovni, která, jak víme, je tolik zapotřebí. Dovolte mi také na dnes otázku migrace a situace žen um, migrantů komise chce prosazovat genderovou expertízu i v migrační agendě a to příč všemi našimi kroky. Je to komplexní záležitost a zahrnuje jak krátkodobá opatření, jako například uspořádání a zorganizování hotspotů a přijímacích center, tak i dlouhodobé integrační opatření týkající se zaměstnanosti, sociální inkluze či vzdělávání. Vím, že jste um, velmi hlasitě prosazovali tuto záležitost a i nadále s vámi chci spolupracovat na řešení této výrazné výzvy našich časů. Budu o tom také hovořit s ministry a dalšími zástupci, kteř, kteří se chtějí zaměřit eh, na tuto naléhavou otázku. A konečně eh, tě spolupracujeme také s Evropským institutem pro gender rovnost mezi muži a ženami, který eh, bude i nadále poskytovat podpůrné znalosti, poznatky k našich politik ehm, a například letos bude vydána zpráva o chudobě žen mezi ženami a um, také očekáváme další vydání indexu genderové rovnosti na pro rok 2017, kde poprvé budou zohledněny i údaje mezi takzvaných prolínajících se nerovnostech. A Eger, jistě přispěje i eh, k, našem, k našemu eh, poznání násilí na ženách prostřednictvím nových studií a komunikační činnosti. Děkuji vám za vaši konstruktivní dosavadní podporu mých snah dospět ke konkrétním výsledkům v oblasti rovnosti mezi muži a ženami a s napětím očekávám vaše další komentáře a otázky. Muchas gracias, señora Jurova, por, por su presentación. Eh, děkuji vám, paní eh, Jourová, za vaše vystoupení. Začneme jednotlivými politickými skupinami. Nejdřív Evropská lidová strana. Prosím, paní de Grip. Merci, madame la présidente. Merci de votre euh, présentation. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci, paní komisařku. Děkuji za to, že jste také vždy k dispozici uh, Vždy eh, jste připravená se scházet s námi, jakožto s výborem FAM Evropského parlamentu a my s eh, potěšením konstatujeme vaše silné osobní angažma v této záležitosti, která je našim srdcím tak blízká. Takže pokud jde o jednotlivá témata, která jste nadnesla, tak bych vypíchla jedno a samozřejmě Anna Maria Koraca Bild, koordinátorka skupiny EPP se snad vyjádří, naváže na další témata, prioritní témata. Není to samozřejmě vyčerpávající seznam, eh, ale eh, vy jste zdůraznila eh, rozdíly, tedy gender pension gap, čili ten rozdíl jak v odměňování, tak i v penzích. A tyto, že tyto rozdíly se zas tak nesnížily, že je to tady eh, trvalý persistentní jev a je to něco, co je znepokojivé a to zcela eh, důvodně to znepokojuje naše spoluobčanky Eh, a také naší stárnoucí populaci v Evropě. Tam, ten, pen, tam ta penzijní, ten penzijní rozdíl mezi muži a ženami se stává o to eh, naléhavější a data z roku 2015 eh, jen zdůrazňují nutnost bojovat proti tomuto rozdílu. Podle vašeho názoru, jaký je nejlepší nástroj, nejvhodnější nástroj, který bychom mohli efektivně používat k tomu, abychom konečně změnili věci a abychom eh, dospěli ke změně, abychom nasměrovali členské státy správným směrem. Je potřeba nějaký jednotný přístup zbližování, nebo existuje nějaký subtilnější, měkčí nástroj, který by však byl efektivnější či vhodnější? Čili jaká by měla být další eh, optimální iniciativa v této oblasti v nadcházejících eh, týdnech, měsících? A Women on Boards k tomu jsem chtěla říct, že nadále zachováváme tedy eh, maximální tlak, děláme vše, co je možné, aby členské státy pochopili význam pokročit v této záležitosti a nasměrovat to správným směrem. Každopádně jsme připraveni v této cestě pokračovat eh, po vašem boku. Eh, děkuji vám a za socialisty paní Het så mycket och eh, SOD-gruppen tackar också Děkuji. Skupina SAD by ráda poděkovala paní Jourové za to, že nám poskytla příležitost si ji vyslechnout. Děkujeme, že s vámi můžeme diskutovat o těchto tématech. Eh, k těm eh, barcelonským cílům. Já zde působím už řadu let a bohužel zatím jen málo členských států dosáhlo těchto cílů. Je tedy důležité, aby komise, parlament i rada se k tomu jasně postavili. Jde potřeba předložit iniciativu, aby eh, rodičovská dovolená by byla příležitost pro všechny. Je také potřeba zajistit eh, vhodné eh, možnosti hlídání dětí, tak aby ženy se mohly vrátit co nejdříve do práce. Další věc, kterou už jsem zmiňovala dříve, je, že mě velmi mrzí, že ta strategie byla, eh, řekněme, rozmělněna z právního hlediska. Určitě bychom měli eh, větší moc, větší pravomoci v členských zemích, kdyby bylo zřejmé, že ty eh, potíže můžeme jasně překonat. Takže SAD lituje toho, že nemáme jasnou strategii pro, rovno, eh, pro rovnoprávné příležitosti a z hospodářského úhlu pohledu určitě by všichni profitovali z toho, kdyby více žen působilo na pracovním trhu. Evropská unie z toho může mít pouze zisk. Takže e, jsou i dobré hospodářské důvody pro to, to protlačit. E, co se týče směrnice, kterou jste zmínila, vy jste říkala, že e, byla podniknuta celá, celá řada kroků, ale mě by zajímalo, jak konkrétně jsme na tom. Co se teď tedy týče té istambulské úmluvy, tak já jsem velmi ráda, že komise přijala tuto iniciativu. Takže tedy my jako EU, jako soubor institucí implementujeme Istanbulskou úmluvu. Já si myslím, že tím můžeme dosáhnout hodně věcí a je opravdu škoda, že se do toho nepojí nějaká eh, tedy právní práva, protože jsou členské státy, které nemají eh, trestní stíhání pro eh, násilí v těch v takovýchto případech. Ale každopádně jsem rád, že tato, ráda, že tato iniciativa probíhá. Děkuji. Děkuji paní Het a nyní jménem slov, eh, skupiny ALDE má slovo paní Mlinár. Eh, děkuji paní předsedkyně. Mm. Paní komisařku, děkuji, že jste mezi nás přišla. Děkuji i za prezentování těchto důležitých témat. Mám několik otázek k tomu, o čem jste hovořila. Byli jsme společně v New Yorku, to byla určitě zajímavá zkušenost eh, i pro samotný Evropský parlament že takhle jsme tam vlastně hráli, mm, nebo byli jsme tam v prominentní roli za Evropskou unii. Já si myslím, že to bychom ještě v příštích letech zase mohli zopakovat a rozšířit. Eh, každopádně k těm závěrům, které eh, předložila komise ke statutu žen, stejně tak jako je tomu u eh, různých opatření OSN, tak i zde eh, trošku chybí konkrétní opatření. Mě by tedy zajímalo, jaký je váš pohled na věc, jaká by mohla být role EU, abychom se vypořádali s těmi největšími problémy v oblasti rovnoprávnosti pohlaví genderové rovnoprávnosti. Každopádně si myslím, že to bylo důležité setkání, důležité zasedání a mě by tedy zajímalo, jak vy vidíte naši roli na mezinárodním eh, poli. Eh, má druhá otázka se týká opět něčeho, co jste sama zmínila, a sice eh, ženy, žadatelky o asyl, mají, jsou v určité zranitelné situaci, která je specifická pro ně. Tato situace hned tak eh, neodezní ani v následujících měsících, eh, takže je potřeba mít i v této oblasti nějaká už obezřednostní opatření. A poslední otázka. Jaká je priorita komise pro implementaci eh, strategie pro genderovou rovnoprávnost? Možná v pár větách byste na to mohl odpovědět. A na závěr vám děkuji za eh, ten tlak, který vyvíjete na to, abychom eh, podepsali Istanbulskou úmluvu. Já si myslím, že to není pouze formalita, je to určitě politický signál a my jsme si vědomi toho, že to je něco, za co vy osobně bojujete a vážíme si toho. Eh, děkuji vám, paní Mlinár a Zague má slovo paní Věr. Děkuji vám, eh, že jste přišla mezi nás, paní komisařko Jourová, že jste ochotná zde diskutovat. Určitě nejste překvapená, že my ze strany eh, GUE máme pořád pocit, že co se týče rovnoprávnosti ženy, že existuje ještě mnoho otevřených eh, otázek. Protože tady se jedná ještě o to, že 100 žen by mělo dalších sedět v tě, ve vedení eh, podniků a ty výsledky jsou neuspokojivé. Potom Istanbulská umluva, tak eh, tam jste se eh, velmi o to zasadila, ale nehledě na tyto otázky se musíme zaměřit také na boj proti násilí páchanému na ženách. My také vítáme jednotlivé návrhy, které jste přednesli ohledně stejného odměňování žen a potom také otázka toho, že pozice žen musí být posílená v pracovním procesu, tedy eh, péče o starší občany, péče o děti, protože tam jsou ženy velmi znevýhodněny a to se musí v budoucnosti bezpodmínečně změnit. My se těšíme na váš eh, návrh, co se týče rodičovské dovolené. Já musím říci, že tady eh, diskutujeme o důležitých eh, věcech, ale nesmíme ztratit eh, ze zřetele to, že nemůžeme úplně posoudit, jak jaký má přístup komise v případě rovného odměňování, protože rada a parlament na to vždy poukazovali, ale ve vašem případě žádná strategie ještě nebyla, protože bude-li strategie, tak o tom se mohou Eh, předložit eh, návrhy, některé zase vypadnou, ale pokud nemáme strategii, no tak se s tím nemůže nic dělat, protože strategie je vlastně dohoda a tady eh, rada, parlament a komise vlastně potom by kráčely stejným směrem. A takováto dohoda je opravdu důležitá, protože jinak nemůžeme opravdu pokročit ku předu, pokud je o rovné odměňování. Je to velmi důležité. Potom je rovněž důležité eh, posílení úlohy žen eh, v rozhodovacích eh, pozicích, protože nejedná se pouze o dozorčí rady, nejedná se pouze o to, že tady budeme mít stovku žen v těch dozorčích radách, ale jedná se o to, aby Evropská komise měla k tomu pozitivní pozici, pokud je o rovné, rovné postavení žen. Děkuji vám, paní Bjork, a za zelené hovoří paní Rejtke. Eh, já bych eh, ráda eh, poděkovala za to, že máme příležitost této časté výměně názorů. Děkuji za to, že často přicházíte mezi nás, do našeho výboru na základě toho, co jste řekla, je vidět, že opravdu sdílíme stejné obavy, co se týče rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii. A proto eh, si myslím, že můžu být opravdu otevřená ohledně svého názoru na situaci v tuto chvíli. A možná se eh, díky tomu také posuneme budoucnost hlouběji. Eh, to, co nyní vnímám, je, že existuje určitá menšina, která útočí eh, na základní práva a práva žen v eh, Evropské unii. A já myslím, že tahle ta blokující menšina eh, nejenom zabraňuje pokroku, ale dokonce v podstatě podkopává dlouhodobé principy, které zde v Evropě máme nastavení. A opravdu potřebujeme s vámi pracovat na předložení nějaké konkrétní strategie protože vy víte, že jsme měli také dnes ráno výměnu názorů s nizozemským předsednictvím a oni v podstatě tady eh, hovořili něco k, eh, eh, hovořili ohledně jakési cestovní mapy pro LGBT. Mělo by to být také součástí závěru rady. Já vím, že tohle to patří i k vašim prioritám a tady opravdu vidíme situaci, kdy v podstatě všichni chceme postupat kupředu, co se týče nějakých konkrétních věcí, ale potom je velmi malá skupina lidí na radě, kteří to neumožňují. A já si tedy myslím, že opravdu na ně musíme vytvářet mnohem větší tlak, abychom vytvořili situaci, kdy můžeme překonat eh, tohleto zablokovávání velmi důležitých témat. To neplatí jenom pro tu cestovní matu. Vůbec tady hovoříme o té horizontální rovnoprávnosti, genderové rovnoprávnosti, otázce toho, jak postupovat ku předu s e, otázkami vyvážení pracovního a soukromého života. Já si myslím, že pořád to vypadá tedy, že se to blokuje ze strany některých členských států a o tomhle musíme otevřeně hovořit a dělat všechno pro to, abychom to změnili. Druhá věc, kterou jsem chtěla zmínit, e, už jste asi slyšela, že jsme přijali zprávu na tomto výboru o posílení žen v digitálním věku. E já si myslím, že význam, který vy jako komisařka, která zodpovídá za eh, genderovou rovnoprávnost, můžete vyvinout na takovéto iniciativy, jako je například Velká koalice pro digitální práci nebo celou vlastně digitální agendu, tady opravdu můžete zatlačit za, eh, pra, za rovnoprávnost žen a mužů. To je opravdu klíčová věc a já bych vás tedy ráda požádala o to, či zeptat se vás bych, eh, ráda bych se vás zeptala na to. My teď vlastně budeme o té zprávě hlasovat příští týden na mini plenárním zasedání a e, zřejmě by to mohl být takový nástroj, který můžete i vy použít pro dosažení toho, abychom měli digitální agendu, která nezapomíná na rovnoprávnost e, pohlaví. Děkuji. Děkuji, paní Rejtke. A nyní po tomto prvním e, kole dáváme slovo paní Jourové. Prosím. Muchas gracias, Děkuji za slovo. Takže já projdu všechny položené dotazy. Některé se opakovaly. Takže rozdíl eh, mezi eh, mzdami a penzemi. Kde vás máme? Už tu není. Chtěla jsem odpovědět přímo jí. Paní Legrip ovšem odešla. Takže já příliš nevěřím tomu, že dosáhneme příliš velkých výsledků prostřednictvím transparentnosti. Protože my jsme schromažďovali údaje, eh, lhuta byla konec loňského roku. Teď to zvažujeme, ale myslím si, že nemůžeme změnit eh, tento rozdíl jenom eh, zvyšováním transparentnosti, jenom tím, že budeme zaměstnavatele se snažit přimět k tomu, aby informovali o tom, jak platí lidi. To je něco, co je možná přivede k zamyšlení, ale nezmění to situaci jako takovou. Čili co můžeme dělat? Musíme řešit ty tři hlavní zdroje eh, toho PGPu. Za prvé otevřená diskriminace. To znamená, muž prostě dostane více za stejnou práci. To je jasná situace. V tomto případě je tu směrnice o rovném zacházení nebo pro, proti diskriminaci v zaměstnání, kde ovšem chybí důležitá věc, a to jsou sankce. Ne všechny členské státy mají postihovací nástroje proti takovému přístupu. To znamená, že nějaký muž bez jakéhokoliv dalšího důvodu dostává víc než žena. Takže chceme teď otevřít tuto směrnici, abychom přiměli členské státy k tomu, aby zavedli ty potřebné nástroje, aby přiměli zaměstnavatele použití takovéto možnosti. Všem pouze 8 PGAPu eh, je způsobeno touto bez, bezprostřední diskriminací. Daleko větším důvodem jsou segregovaná eh, zaměstnání. To je situace například zdravotních sester, učitelů a Eh, tady nevidím žádný efektivní nástroj, eh, který by měl členské státy přimět ke změně. Toto budeme znovu probírat ještě na radě v červnu, protože to je problém, s ním se musíme vypořádat. Také eh, penzijní rozdíl jenž dokládá, že bez dalších změn sociálních a daňových systémů situaci nezměníme. Bohužel, toto jsou nástroje, které jsou v rukou členských států. Musíme být velmi obezřetní při vypracovávání nových balíčků o rovnováze mezi um, kariérou a osobním životem, protože to může být past, když umožníme více využívání e, práce na částečný úvazek, tak to může vyústit de facto v nižší e, platy. To si nepřejeme. Musíme, chceme otevřít příležitost pro ženy mít děti a pracovat a moci využívat flexibilní formy práce a vydělat si peníze. což nám, tak, aby nám to pomohlo snížit pay gap. Čili pokud vy máte nějaké podněty k tomu, jak řešit ty segregované, eh, segregovaná povolání, protože to je problém který těžké, já bych nerada řešila kvotami pro muže. Protože jsou hodně kritizovány kvoty už teď. Dalším zdrojem je nízká sebedůvěra žen a dívek a také jejich volba vzdělání. To znamená, že dívky často studují témata, e, která pak nejsou příliš e, vyžadována na trhu práce nebo odměňována na trhu práce. To je něco, co chceme řešit, to znamená agendu, e, agenda pro dovednosti. Prosím, podívejte se na to, protože já jsem se opravdu ze všech snažila mainstreamovat naše genderové aspekty do této důležité nové politiky, protože potřebujeme prosazovat nebo podporovat mladé ženy a dívky, aby studovali, aby si správně volili studijní obory. Aby byly, jak se říká, in the pipeline. Protože když hovořím s manažery velkých firm, a usiluje o to, aby jim dali, aby dostali ženy více příležitostí, dostali se do manažerských pozic, tak oni pořád říkají, ale prostě my nemáme dost těch e, žen k dispozici in the pipeline, protože prostě e, nemají potřebné vzdělání. Já myslím, že i částečně i tohle je pouze stereotyp. Že oni nevidí inženýrky, No ale pak by tam mohly být expertky na marketing nebo právní záležitosti. A tím diskuze končí. Protože pak už stojíme tváří tvář nějakému stereotypu. Pokud jde o barcelonské cíle, je úžasné, jak ten nedostatek těch zařízení péče pro děti se zrcadlí v naší diskuze o um, rovnováze mezi profesním a soukromým životem. Ženy nebo rodiče potřebují taková zařízení, které budou dispozici pro jejich děti, aby mohly jít do práce. A přesto je takových zařízení v mnoha členských státech nedostatek. Proto velmi silně eh, povzbuzuji relevantní ministry, aby se snažili maximálně využít eh, fondů pro regionální rozvoj Evropského sociálního fondu, které se dají samozřejmě do určité míry ještě eh, mixovat s investičními prostředky, aby se měnila priorita pro členské státy, protože letos je rok přeskumu operačního programu a členské státy, které vnímají nové priority, mohou nabídnout eh, určité změny. Takže toto pokračuje, nevím, kolik členských států eh, využije tuto příležitost. Ale do značné míry je to otázka peněz. Je to také otázka stereotypů, kdy tedy údajně ženy chtějí prostě strávit více času s dětmi a nechci, nechtějí je dát do školky, anebo do jeslí před eh, dosažení tří eh, let věku. Ale je tu jedna nová relevantní věc, nová z hlediska integrační politiky, zejména romských občanů, že jsou některé členské státy, které už teď mají legislativu, že romské děti by měly být od věku čtyř nebo pěti let mateřské školce, aby byly lépe připraveny na základní školu. Ale to je trošku jiná story, to jsem trošku udělala krok stranou. K ženám ve správních radách. Jak jsou na tom, jak se věci mají? Někteří z vás jsou rádi, že čas od času sem zavítám, já to ráda slyším. Ale musím vám bohužel říci, ráda vám říkám vždycky něco nového, ale tady nemohu mnoho nového říci. Situace je stejná jako posledně. Stále a nedále potřebujeme dva menší členské státy a jeden větší členský stát, aby překročili tu, abychom překročili tu blokovací menšinu v radě. Čili nedále jedn, vyjednáváme s Německem, Nimozozemskem, Dánskem, Maďarskem. A ještě s někým. Nizozemsko, ano. To jsem zmínila. A toto je záležitost, kterou chceme změnit za malského předsednictví v příštím roce a v mezidobí vám mohu slíbit, že budeme intenzivně jednat se samotnými podniky. Já jsem ve velmi těsném styku s některými firmami a snažím se jim vysvětlit, že je lepší, když to udělají dobrovolně, než když je k tomu bude muset dotlačit legislativa. Většina z nich chápe, že rozmanitost v rámci správních rad je dobrá pro biznis a mnohé z nich mají interní eh, strategie a strategie v oblasti lidských zdrojů, kde se snaží eh, a pokouší dostat více žen do, eh, do vedení a správních rad. Já myslím, že můžeme dosáhnout pokroku, ale i tímto způsobem, ale snahou o dosažení legislativy, myslím, že bychom dosáhli pokroku rychleji. Ještě k istambulské úmluvě. Chceme, aby se to schválilo ještě v letošním roce na úrovni členských států. Nevidím žádný velký problém. I nadále jsou tu tři členské státy, které neratifikovaly do posud, nepodepsali 15 tedy. Ale nadále na ně tlačíme. Je důležité si uvědomit, že Istanbulská umluva vede k řadě konkrétních opatření, které mohou dělat pouze členské státy, prostě protože Evropská unie k tomu není kompetentní, takže musíme eh, udělat, musíme dělat obojí, je to smíšená dohoda a my potřebujeme eh, splnit náš, všechny naše úkoly. Istanbulská umluva je důležitým krokem v vpřed v boji proti ženám. Já to opravdu vnímám jako praktický eh, legislativní nástroj. A tím se dostávám k tématu násilí na ženách. Tady bych ráda skončila, protože bych eh, vás ráda vyzvala k předložení podnětů na rok 2017, což chceme vyhlásit jako rok boje proti násilí na ženách. Chceme tak učinit způsobem, který přinese výsledky. Bude to kombinace kampaně, které bude, která bude eh, obecná, která bude vycházet z evropské platformy a já jsem silně přesvědčena, že jev násilí proti ženám Aha, to byl budík, to bylo upozornění že tedy v členských státech jsou různé formy a intenzita. Třeba ve Španělsku je to otázka domácího násilí. V Německu teď vidíme násilí na veřejnosti. Jsou členské státy, kde jsou mnohočetné problémy, protože to násilí je eh, v určitých etnických menšinách. A my musíme tu kampaň zaměřit eh, na ty příslušné problémy v jednotlivých členských státech. Proto jsem byla tak ráda, když jsem slyšela od ministrů v New Yorku, že jsem se s nimi sešla v New Yorku, kteří zodpovídají za genderovou politiku, že se, k nám, že se všichni chtějí připojit k nám v, t- v těchto krocích ohledně roku 2017 já se na ně obrátím dopise příští týden. Oni chtěli, abych jim zaslala myšlenky a představy o tom, jak to chceme dělat. To má určitý praktický důvod, protože to chtějí zařadit i do rozpočtu na rok 2017, takže to myslí vážně. Jakmile ministr řekne, dám to do rozpočtu, tak je z toho jasné, že to, má, že to, že to myslí vážně. Takže to bude společná akce spolufinancování členských států a e, kromě toho je také mainstreaming. Nesouhlasím s tím, že, bez, že, to, že by to nebyla záležitost pro celou komisi. Obdržela jsem velmi pozitivní reakci od kolegy Navračiče, Andrukaitis ohledně zdraví, e, bezpečnosti Rovněž jsem se na ně obrátila s žádostí nabídnout nám pomoc, abychom věděli, jakým způsobem se oni budou účastnit této kampaně. Budeme financovat také nevládní organizace, činnost terénu, vyškolíme experty. A tady bych chtěla také vyslechnout eh, z vaší strany, jestli se domníváte, že ten směr, jimž uvažujeme, je správný. Myslím si, že musíme oslovit ženy a orgány činné v trestním řízení, policejní eh, orgány, eh, městskou policii, ti, kdo zajišťují bezpečnost. Protože to je ten hlavní problém, že ženy neoznamují násilí, protože nemají pocit, že jim někdo pomůže. A samozřejmě musíme oslovovat i ty muže a chlapce, ale musíme vytvořit příslušný mix té kampaně, abychom opravdu udeřili hřebíček na hlavičku. Takže tolik k násilí. Obrátím se na vás dopisem, poněvadž vám vás požádám o, o návrhy. Paní Věrk, Women on Boards, to myslím, že jsem, eh, že k tomu není co dodat. A paní Mlinar, hej, poněkud složitý dotaz. Nízká úroveň EU v mezinárodních kontaktech. Pochopitelně, že se v New Yorku zaměřujeme hodně na evropské otázky. Zaměřili jsme se tedy na integraci, včetně integrace e, žen migrantů. Ale pokud jde o externí činnost, tak jsme schválili genderový akční plán ve vnějších stazích s konkrétními cíly a ukazateli a tato oblast se zaměřuje zejména na důstojnost a integritu žen a tím se dostáváme zpět k našemu úsilí o odpourání násilí proti ženám v celém světě a také prostřednictvím hospodářského zmocnění žen a dívek. Vím, že paní Mogherini je skutečně oddaná této věci genderovým otázkám a chce inteligentními politikami zlepšit situaci, zejména v Africe a v zónách, kde ženy trpí, trpí chudobou a násilím. Takže to je mezinárodní kontext a v New Yorku jsme byli rovněž konfrontováni situací na níž poukázala paní Rentke. tvrdé diskuze s našimi polskými a maďarskými kolegy, to není žádné tajemství ohledně toho, jak vnímáme reprodukční práva a zdraví žen. K mému velkému překvapení jsme na jsou naše názory rozdálené. A to se také odráželo v jejich pozici vůči našemu návrhu, vůči registrovanému partnerství a majetkovým právům tedy, což také spadá do mého portfolia. Musíme s tím pracovat tak, jak to je. Vlády teď mají různé priority a směry. Jak k těmto tématům přistupovat. myslím, že je to permanentní dialog. Potřebujeme se bavit o tom, jak daleko můžeme jít v našem společném pochopení a jak to nejlépe dosáhnout společnými silami. A myslím, že budeme mít také nelehkou diskuzi ohledně mm, plánu pro LGBTI a genderovou strategii na nadcházející radě, že to je přesně ten moment, kdy tyto různé, tyto, tyto různá stanoviska se obě, objeví. A ještě k migraci. Snažíme se to vnímat ze dvou úhlu pohledu. Potřeba řešit naléhavou situaci v uprchlických centrech a tam, kde je vysoká koncentrace žen jsem v konstantním dialogu s panem Avramopoulosem, který eh, zodpovídá za zajištění ehm, humanitární pomoci lidských podmínek a pravidel, která musí být aplikována eh, při azylovém eh, řízení, tedy v rámci azylové migrační politiky. Snažila jsem se zajistit zájem na tedy zajištění optimálních podmínek pro děti a dostat to na naší migrační a bezpečnostní agendu. Vidíte, že to tam je. Ale jedna věc je evropský dokument, aniž bych to chtěla nějakým způsobem podkopávat nebo zlehčovat, ale jedna z věcí je evropský dokument a tedy členské státy, které se musí o ty migranty skutečně postarat, jak to uplatní. Toto je také téma pro monitorování. Vím, to, že to dělají, dělají kolegové z domova, zdravotní služby a další nutná opatření, už máme zajistit základní bezpečnost, zajistit otázku pašování, eh, obchodu s lidmi, eh, nucené sňatky, lidské eh, otroctví a, tak dále. To jsou věci, které, k kterým dochází v oblastech s koncentrací migrantů. Tohle myslím náš nejvážnější problém, problém v letošním roce. Nevíme, jaké se dostaví další problémy. Ale 80% migrantů v loňském roce byli mladí muži, letos jsou to ženy a děti. Zejména děti bez doprovodu. Ve Švédsku, v Německu, eh, kteří jsou stali obětí gangů, to je komplexní situace, že musíme využít všechny nástroje spolu s členskými eh, státy, které jsou na, eh, čele snahy zajistit bezpečnost a to bude předloženo také na radě ministrů spravedlnosti a vnitra. Dále, co dělat v pozdějších fázích, až se usadí v Evropě. Musí existovat programy pro ženy, kterým dáme jazykové kurzy, nabídneme pracovní příležitosti, nabídneme jim podmínky tomu, aby se starali o děti. A tím se dostávám k digitální agendě. Tady vnímáme velkou příležitost nabídnout ženám integrační kanály, digitální sféru. snadno přístupný, tedy přístupný tím tuto zónu. A jinak eh, té zprávě Hannibal je všechno to, co můžeme dělat, abychom toho dosáhli ženy, migranti, to už je zmíněno v té agendě pro dovednosti. A teď zpráva o eh, zmocnění žen v digitálním věku, to je rovněž v agendě pro dovednosti. Můžete si prověřit, tedy jestli to, eh, jak, jakým způsobem to děláme. Muchas gracias, señora Jurova, por... Eh, děkuji vám, paní Jourová, za tak eh, podrobné vysvětlení eh, těchto otázek, které jsme zde položili. Je pravda, že ne vždycky dostaneme tu odpověď, kterou bychom chtěli slyšet, ale protože tady existuje takový obecný dojem, že o některých otázkách hovoříme od začátku Eh, volebního období a bohužel se neuskuteční, protože se to zablokuje na radě nebo kvůli eh, rozhodnutím, která se nepřijímají a potom eh, v konečném důsledku to má vliv negativní na ty eh, politiky, které by se měly provádět v oblasti eh, rovnosti eh, žen a mužů. Ale to neznamená, že nebudeme trvat na tom, aby se uskutečnily iniciativy, ať už legislativní povahy či jiné povahy, které jsou pro nás zásadní. A nyní začneme s druhým kolem dotazů tak aby mohli vystoupit eh, individuálně jednotliví poslanci a poslankyně. Chtěla bych připomenout, že eh, máte jednu minutu na každé vystoupení, tak aby se dostalo na všechny. Eh, paní Koraca Bild. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, za veškeré vaše snahy v oblasti eh, genderové rovnoprávnosti. Vy už jste vlastně předem odpověděla celou řadu mých otázek a to velmi detailně. Já si vážím toho, že se zaměřujete na boj proti násilnostech na ženách. Už se také hovořila o istambulské úmluvě já vítám to, že se zaměřujete na ratifikaci ze strany EU eh, e této umluvy. Ovšem, ono to chvíli bude trvat a mezi tím eh, potřebujeme prostě tak, takto koherentní eh, přístup pro boj s násilím. Takže co děláte v případě členských států, které ještě neratifikovaly a zase naopak ty státy, které už ratifikovaly, aby implementovaly tuto úmluvu? Dnes dopoledno jsme hovořili o implementační zprávě k směrnici o obchodování s lidmi, ale bohužel zatím nemáme k tomu zprávu komise. Chtěla jsem se vás tedy zeptat, jak eh, pr- práce pokračují na tomto tématu, protože potřebujeme vědět, jak jsou na tom členské státy v téhle oblasti, protože obchodování s lidmi eh, to eh, jsou obrovské problémy právě pro ženy a dívky. Ty počty jsou vysoké eh, právě teď v souvislosti s aktuální krizí migrační. Eh, potom ten summit, který jste zmínila, vy jste zmínila takové spojení slovní Team Europe pro summit vlastně s OSN a já doufám v New Yorku a já doufám, že to též použijete i pro summit v Istanbulu. Jak pracujete s kolegy z komise, tak abyste vlastně e, uváděli do hlavního proudu právě tyhle ty otázky e, žen a dívek, ženské obřízky, e, nucené sňatky, znásilňování a tak dále. Všechny tyhle ty problémy, které už byly zmíněny. Také otázka reprodukčních práv a zdraví dívek eh, v, co týkající se například také našich humanitárních akcí. Doufám, že tedy v Istanbulu se všem těmto věcem budeme věnovat a že budeme mluvit jednotným hlasem za evropské instituce a já doufám, že tam budu zastupovat tento výbor Evropského parlamentu. Na závěr jsem se vás ještě chtěla zeptat, když hovoříme tedy o přistoupení k té umluvě, je to eh, jaksi takzvaně v pipelineu, že přistoupíme také k umluvě eh, OSN o právech dítěte. Děkuji. Ještě jsem hovořila eh, za, za paní Pášli, která mi eh, dala část svého času, proto jsem hovořila trochu déle. Dobrá. Noit. Dem tím lob anschließend. Já bych se chtěla připojit k Mm, k tomu, co zde bylo řečeno, k té chvále, ale chtěla bych říci, že jsem netrpělivá, e, protože co se týče ženského hnutí, už na to čekáme přes 100 let na toto rovné postavení žen. Já jsem velmi e, netrpělivá. Já bych měla konkrétní dotaz a očekávali konkrétní odpověď. Eh, paní komisařko, vy jste hovořila o tom, jaké eh, možnosti existují eh, v případě tedy těch, té segregaci žen, těch jednotlivých profesí, ale tady si myslím, že to má jednoduché řešení, aby ty ženské profese byly dobře placené, protože jestliže ty ženské profese budou dobře placené, no tak muži budou mít o tyto profese zájem. Je důležité, aby byly eh, ženy dobře ohodnoceny ve svých eh, profesích. A potom ještě další dotaz. Vy jste eh, hovořila, že o tom, že členské státy přistoupily k legislativním krokům a teprve tam byly úspěšné. Takže nejedná se o to, že budeme někoho žádat, ale jedná se pouze o legislativní kroky a potom se potom to do, uh, bude úspěšné. A potom chtěla bych se zeptat, co děláte jako vy, jako komisařka, jako komise, co děláte, eh, obzvláště proto, abychom eh, přesvědčili členské státy nejenom je o to žádat, ale aby byly uskutečněny právní kroky, tak aby se toto zrovnoprávnění opravdu uskutečnilo. Eh, pane Sebastia, máte slovo. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Jourová. My si také velmi vážíme příležitosti eh, toho eh, diskutovat s vámi o těchto věcech. Já jsem členem také jiných výborů a Přesto eh, musím říci, že eh, v těch druhých výborech často zapomínám na to eh, mezi návštěvami, jak náš komisař vypadá, ale ve vašem případě tomu tak opravdu není, protože mezi nás chodíte často. Má otázku k istambulské úmluvě. Vy jste říkala, že Evropská unie se chystá přijmout istambulskou úmluvu, ale mám trošku takový pocit, že úplně to tež jste nám řekla na posledním zasedání ve Štrasburku. To bylo v zimě, teď už je jaro, čas běží a mě by tedy zajímalo, zda e, nám můžete poskytnout konkrétní datum, kdy ta úmluva bude přijata. Víme, že tedy členské státy mají možnost implementovat už nějaké konkrétní opatření proti e, tomu e, násilí vycházejících tedy z genderových podkladů. Ale co třeba členské státy, které ještě neratifikovaly tuhle úmluvu? A zase to násilí eh, vycházející z genderu. Tady jsou různé postupy v členských zemích a my víme, to není, nějaké náš, to není náš názor, toho se dočteme v, eh, ve zprávách Evropského institutu pro eh, genderovou rovnoprávost. Tady stojí, že ty snahy členských států pro boj s násilím na ženách je opravdu velmi ubohé a víme, že v některých zemích jsou třeba vůbec eh, právní eh, snahy eh, skrýt tohleto násilí. Říká se tomu třeba trestné činy z vášně a podobně, ale určitě bychom měli mít směrnici proti takovémuto násilí. Každopádně tento výbor za vámi stojí, stojí za, vámi, za vašimi snahami a můžete tedy eh, s námi počítat, eh, že vás podpoříme, eh, co se týče tedy vaší práce na komisi. Děkuji, pane Sebastia a nyní paní Šojdrová. Já bych chtěla poděkovat paní komisařce za její praktický přístup, který k této agendě má. Ehm, opakovaně zde zdůrazňuje to, že samotná legislativa ještě nestačí, že je důležité uh, praktické provádění všech těch opatření, o kterých hovoříme. Eh, kolegyně přece víme, kolegyně a kolegové, přece víme, že je zakázaná diskriminace ve vztahu k odměňování, ve vztahu k penzím a přesto zde máme pay gap, pension gap. A já bych ještě připomněla, že je to eh, incomes gap eh, vlastně rozdíl v příjmech nejenom v platech ale v samotných příjmech které ženy mají. Ehm, přestože je to zakázané, tak víme, že tady určité zdroje jsou, které nejsou legislativní, čili důvody nejsou v legislativě, ale v praktickém provádění a je na členských státech, aby se zasadili o změnu v této oblasti. Ehm, já bych chtěla poprosit paní komisařku, zda by zvážila v této věci výzkum, který by ehm, mohl poukázat na to, jaký je rozdíl mezi ženami, které se starají o děti a které se nestarají o děti prostě které nemají děti, protože je zřejmé, že tento rozdíl je a myslím si že by se prokázalo to že rodiče kteří pečují o děti jsou prostě diskriminovaní v těch příjmech a pokud bychom takovýto rozdíl mohli prokázat pak by se i zde dalo navrhnout opatření ocenění práce která je péčí o děti protože tato práce není oceněna. Maminka, která je dva roky na rodičovské dovolené s jedním dítětem, pak s druhým, e, po třech, po čtyřech letech má úplně jiný start a toto žádná legislativa zatím neřeší. Čili tady k tomuto bych chtěla vyzvat a ještě prakticky bych řekla, že velmi oceňuji návrh, který paní komisařka prosadila do toho pracovního dokumentu a to je těch 40 žen e, v středních a vyšších orgánech řízení řízení Evropské komise. Možná by nám paní mm, komisařka mohla říct, jak si stojí, zda už nějaké kroky v tomto se budou dát udělat. Čili jde vlastním příkladem a myslím si, že to je ten nejúčinnější nástroj pro nějakou změnu k pozitivním eh, slova smyslu. Děkuji. Gracias. Eh, tiene la palabra la señora Danchila. Eh, děkuji, má slovo paní Dančila. Děkuji. Paní předsedkyně, paní komisařko, jsem nesmírně potěšena vaší přítomností v našem středu a zároveň jsem, eh, se těším také vaším přístupem, protože vaše názory skutečně eh, jsou něčím, co nám leží na srdci a co vychází také z realit v jednotlivých členských státech. Řekla jste, řekla jste, že rok 2017 by měl být bojem proti násilí na ženách. Evropský parlament mnohokrát ve svých eh, usneseních žádal vytvoření Evropské observatoře eh, proti genderovému násilí a to v rámci Evropského institutu pro rovnost pohlaví. Samozřejmě, že to by předpokládalo nalezení finančních eh, a lidských zdrojů, aby mohl takovýto institut plnit svou úlohu. Jaký máte názor na tuto iniciativu? Děkuji vám. A závěrem má slovo paní Rodriguez. Senhora Comissária, agradeço a sua eh, Děkuji vám, paní komisařko, že jste přišla mezi nás. Eh, chtěla bych vám pogratulovat eh, k veškerému úsilí, které jste vynaložila, pokud je o Istanbul. Já se vás přímo zeptám. Hovořilo se o migraci, o bezpečí žen a o skupině LGBT. Jaké plány má e, komise e, v případě e, zemí, které porušují práva žen LGBT, protože kolegyně z Evropské lidové strany se zeptala, v jaké situaci se nachází situace ženské obřízky. A protože není způsob, jak eh, kontrolovat tyto údaje. A potom bych se chtěla zeptat eh, z perspektivy politické, jestli vy, jako paní komisařka, se vyjádříte k Air France, které nutí, aby když eh, ženské zaměstnankyně létají do Iránu, tak musí mít šátek a že existuje nebezpečí diskriminace v případě, že nechtějí toto splnit. Eh, děkuji vám a nyní, eh, paní eh, komisařko, můžete zareagovat na položené dotazy. Prosím. So, so first, uh, madam. Nejprve k paní Kracabild, která se zase ptala na istambulskou úmluvu a jak vlastně podporujeme členské státy <laughs> v tom, aby ji ratifikovali, implementovali. My samozřejmě využíváme jakoukoliv příležitost, kterou máme eh, pro eh, vyvíjení určitého tlaku, aby tak udělali. Eh, protože, jak už jsem říkala, není možné dosáhnout plného účinku této úmluvy, pokud se tedy do toho nezapojí všechny členské státy. Například i tedy trestního stíhání. Mm, tyto trestné činy se prostě musí potom nějak odrazit v zákonodárství dané země. Jinak to nebude mít požadovaný eh, efekt. Eh. Já teď nemám nějaký konkrétní legislativní nástroj, abych je přivedla k ratifikaci, ale na druhou stranu ani tady nevidím žádnou zásadní eh, bariéru v žádné členské zemi. Vy často žádáte eh, či voláte po legislativě. Samozřejmě to je dobrý nástroj, pokud chceme něco udělat, protože eh, máme tedy právní nástroje pro to, abychom eh, někoho přivedli k tomu, aby něco udělal, nebo mu naopak v tom zabránili. Ale na druhou stranu právě genderové otázky, to jsou ehm, specifické věci, které se často pojí s tradicemi, se stereotypy to nelze vykořenit, to nelze všechno změnit pouze legislativou. Taková pragmatická věc, kterou jsem si uvědomila za dobu svého působení eh, na komisi, že vždycky, když eh, označíte nějakou legislativu eh, slovem gender, tak najednou to nefunguje. Nefunguje to ani na evropské úrovni, ani v členských zemích. V řadě z nich to nefunguje. Právě proto tedy pro skloubení profesního a soukromého života, to se vždycky snažím vysvětlit, když hovořím na konferencích a podobně, tak tam hovořím hlavně o tom hospodářském dopadu, o tom pozitivním hospodářském dopadu, kterého můžeme dosáhnout tím, že odstraníme bariéry pro ženy, které eh, mají děti a eh, měli, mělo by jim být umožněno pracovat. Takže to je problém s legislativou. A za druhé, když máme legislativu, která někde vytváří e, větší dopady, tak je problém, protože to je třeba e, problém směrnice proti diskriminace, protože tady proto potřebujeme jednomyslnost na radě a stále ještě potřebujeme několik členských zemí. Argumenty jsou, že třeba nemáme dost peněz na implementaci této směrnice a podobně. Takže to, takové jsou problémy s, s legislativou. Obchodování s lidmi komise t, monitoruje transportování směrnice o prevenci e, obchodování s lidmi a ochranu e, obětí. Členské státy musely transponovat tuto směrnici do dubna roku 2013 Zatím 26 členských zemí oficiálně oznámilo komisi, že směrnici plně transponovali. V Německu bylo dosaženo také politické dohody a my tedy očekáváme eh, relevantní eh, oznámení. Takže 26 z 27 zemí takhle už nás, eh, nám podalo toto oznámení to vlastně spadá eh, pod eh, agendu komisaře Avromu Podulose. K Team Europe, ano, v New Yorku jsem to opravdu tak cítila. Bylo důležité nesetkat se tedy pouze navzájem, ale také být eh, konfrontováni se zbytkem světa. A vzhledem ke všem těm eh, problémům a nedostatečnému pokroku v těchto oblastech si pořád myslím, že ještě adresa Evropa je pro ženy dobrá. Vlastně i když se dostávám k těm vašim otázkám týkajících se rozdílů mezi eh, platy žen a mužů, to, že třeba eh, ženy pracují, matky pracují zdarma, jak říkala paní Šojdrová, já jsem měla bilaterální setkání s jedním z afrických ministrů, neřeknu ze které země, a já jsem řekla, že plánujeme něco pro vytvoření lepších příležitostí pro pracující rodiče. Je pro nás obrovsky důležité, aby ženy byly zaplaceny i za to, co dělají doma. Aby byly oceňovány společností. A on se začal smát. Myslel si, že si dělám, eh, že si dělám srandu, že to je vtip, že bychom je měli platit za to, co dělají doma. A já jsem, já jsem řekla ano, protože eh, společnost potřebuje to, co doma dělají a musí si toho cenit. A vlastně jsem viděla ten, obrovskou propast v tom, jak to vnímáme. A ono na druhou stranu se to ale tolik neliší od některých eh, rozhovorů, které jsem měla i s evropskými politiky. Takže to je jenom na ilustraci toho, eh, kde se v tuto chvíli nacházíme. Ještě ta segregace, segregovaná eh, segregované profese. Já si myslím, že bychom se dokonce mohli obrátit na odbory. Opravdu bychom měli zatlačit na konkrétní profese, aby tam rostly platy. A jenom tady mohu říci, že jsme připraveni využít naše nástroje, které máme k dispozici, abychom zabránili členským státům v diskriminování ale prostě na tom problému, ten problém je mnohem širší, než to, že muž dostane zaplaceno více za stejnou práci. Prostě hlavní problém je, jsou tyhle ty segregované profese. Kdyby vás něco zajímavého napadlo, jak zatlačit na členské státy v této oblasti, tak nám určitě dejte vědět načasování eh, toho přistoupení k istambulské úmluvě. Ano, já jsem, eh, mě to opravdu znervozňuje, když sem přicházím a eh, opakují věci, které už jsem říkala, ale v případě té istambulské úmluvy už jsme udělali určitý pokrok, dosáhli jsme pokroku, na radě proběhly, proběhly diskuse a členské státy všeobecně tedy podporují přistoupení k této úmluvě. Teď se snažím ještě do, doladit detaily, zejména co se týče otázek ohledně právní základny a kompetencí EU, které budou eh, plynout z, toho, z tohoto přistoupení. Očekáváme tedy rozhodnutí rady v zimě tohoto roku nebo tedy příštího roku. Já ještě doufám, že to stihneme do konce roku. Co se týče té e, úmluvy OSN o právech dítěte, tak e, nevím, kdo se ptal v tuto chvíli, k tomu e, víc nemám. Čtyřicet procent žen v evropských institucích. Tady už se to vlastně začalo projevovat na úrovni ředitelů generálních ředitelství a Kristalina Georgieva se eh, této myšlence opravdu hodně věnuje. Takže když povyšuje konkrétní ženy na konkrétní posty, vždycky říká, a to je skvělá žena. Takže mně se vždycky líbí, když to takhle říká, protože většinou má pravdu. 40 toho můžeme dosáhnout, ale samozřejmě se o to musíme trvale snažit. A také potřebujeme mít eh, ženy, které o to mají zájem. Takže to vlastně potom platí pro všechny úrovně systému. Tolik ode mě, děkuji. Madame Děkuji, paní Jourová. Děkuji vám za to, že jste se zúčastnila eh, této výměny názorů a témat, která jsou nám eh, blízká a doufám, že budeme moci pokračovat v budoucnu stejným způsobem a doufáme, že příště, až eh, přijdete mezi nás na výbor, takže některé ty věci, o kterých jsme hovořili, tak už budou mít eh, konkrétní transformaci ve skutečné činy. Děkuji vám ještě jednou a nyní přistoupíme k dalšímu bodu dnešního programu. Je to bod, který se týká rozpočtu na rok 2016 a navrhovatelkou je paní Dančila, která má slovo, aby eh, hovořila o této zprávě. Děkuji. Takže pokud jde o tento návrh týkající se rozpočtu na rok 2016, tak jsem vypíkla priority komise v několika oblastech. Například eh, konzistentní využívání rozpočtu za účelem podpory eh, rovnosti mezi pohlavími v celém rozpočtovém procesu. Dále využití strukturálních fondů a investičních fondů, a to s cílem podpory eh, kvalitního vzdělávání, podpory podnikání, ale také v zájmu vytváření pracovních příležitostí pro ženy a dívky. Třetí bod se týká toho, abychom měli dostatečné fondy pro program DAFNE, za další rozpočtové kroky pro ženy, migrantky či žadatelky o azyl a v neposlední řadě také Evropský institut pro rovnost mezi muži a ženami. Jak jsem již řekla paní komisařce, Evropský parlament několikrát vyzval ve svých Eh, projevech k vytvoření Evropského střediska pro, proti eh, násilí páchaného eh, na ženách. A to jsou tedy ty základní body, s nimiž se počítá v rámci této zprávy a já očekávám příspěvek kolegu k této zprávě s tím, že lhuta stanovená sekretariátem by měla být dodržena. Muchas gracias en nombre del PP. Eh, děkuji vám a jménem EPP paní Konoska. Eh, thank you, Chair. Eh, please excuse Mr. A mluvte prosím paní Materu, že tu není, ona odešla, nechala tu nějaké poznámky, které přečtu. Chci poděkovat paní, paní Dančile za její práci. Všimli jsme si, že do stanoviska zahrnula celou řadu požadavků, které zde byly učiněny ze strany EPP. P. Je důležité zdůraznit eh, význam financování opatření zaměřených na podporu kvalitního vzdělávání, podnikání a tvorby pracovních míst. Jakožto EPP plně podporujeme to, že je škoda, že není eh, prodavné samostatná eh, rozpočtová linie SAD s námi souhlasí v tom, že místo vytvoření nové agentury zaměřené proti násilí by bylo užitečnější posílit Evropský institut pro rovnost mezi muži a ženami, doplnit zaměstnance, která by pak plnila roli monitorovacího centra eh, pro mm, násilí páchaného na ženách. Děkuji paní Rejtke. Děkuji, Frau Vorsitzende. Ähm, ich würde meine Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla omluvit eh, kolegyni Moniku, protože je momentálně eh, v jiném výboru, ale pohovořím o bodech, které jsou důležité eh, pro nás, co se týče tady tohoto stanoviska. První bod, to, to určitě vítáme, a to, že gender budgeting je ústřední ústředním středobodem eh, tohoto dokumentu, protože je to zcela jistě velmi užitečný eh, nástroj eh, pro to, aby rozpočet byl genderově vyvážený. A chtěla bych proto poděkovat paní navrhovatelce, že je to tedy tímto ústředním bodem. Druhá věc, kterou také vítáme, to je legislativa. Už během eh, příštích eh, týdnů a měsíců. To pro nás bude eh, velmi důležitou otázkou a to, jak to vypadá s uprchlíky, jak mohou být integrováni a že ženy jsou cílovou skupinou a mělo by to být i podpořeno finančně. A je to proto tedy důležité, že je to též důležitým bodem tohoto dokumentu. A potom eh, paní eh, Varna eh, také podporuje otázku toho, aby byl přístup k veřejným službám pro ženy a to nejenom Mm, netýká se to, to jenom toho, že ženy jsou uh, spotřebitelkami uh, veřejných uh, služeb a že uh, ženy jsou postiženy tím, když se uh, snižují uh, veřejné služby. A chceme tedy ještě jednou uh, paní Vana a já poděkovat paní navrhovatelce. děkuji vám. A nyní paní Mudy nakonec. De... Děkuji. Tak jako ostatní kolegové i já děkuji zpravodajce za práci, kterou odvedla. Je to velmi dobrá zpráva. Samozřejmě máme, dáváme také důraz na genderové rozpočtování a řešení otázek, které vedou k genderovým rozdílům a propastem. Takže tady jde o to zajistit, aby eh, mladé ženy a dívky se nemusely potýkat se všemi těmito problémy, abychom nezapomínali také na žadatelky o azyl. A ještě na závěr chci říct, že když už mluvíme o genderovém rozpočtování, musíme konkrétně zmínit cíle a opatření. A tedy cíle a jakési měření těch cílů a potřebujeme opravdu nějaké kroky, které povedou k výsledkům. Děkuji. Eh, děkuji vám a závěrem tedy paní Dančila. A děkuji všem kolegům a kolegyním za podporu a také za komentáře. Jsem přesvědčen, že po předložení pozměňovacích návrhů dospějeme k návrhu zprávy, který skutečně Ehm, bude klást eh, důraz na eh, rozumné zajištění rozpočtových prostředků. Výborně. Eh, máme už schválený program 28. dubna ukončení předkládání pozměňovacích návrhů, potom v květnu potom 30. června, potom se bude eh, hlasovat ve výboru, potom se bude eh, o tom eh, hlasovat ve výboru pro rozpočtu a potom hlasovat v parlamentu na plénu. A nyní poslední bod revize finančních perspektiv 2014-2020 a paní Mudy má slovo. Uh, it probably won't come as a huge surprise to people. Asi vás to příliš nepřekvapí, ale jedna z, do z hlavních témat této zprávy je e, rovněž e, rozpočet pro genderové otázky. A e, jsou to body, které jsou e, z dlouhodobějšího hlediska stejně relevantní. Když se díváme na strategii Evropu, e, Evropy 2020, a to konkrétně a obzvlášť eh, to, co bylo v, tedy v rozpočtu na 2017, zná zvýšit zaměstnanost žen a zajištění eh, rovného odměňování, eh, rovnosti v počtu žen mezi poslanci a ve, ve firmách a jejich správních radách a to, jak se tyto cíle dosahují. Dá společné prohlášení o genderovém mainstreaming ve víceletém rámci. To prohlášení je vynikající, ale potřebujeme teď nějaké konkrétní opatření a kroky, které z něho budou vycházet, čili monitorovat implementaci nad rámec pouhých slov. A další věc, která byla řečena již v předchozí zprávě o pomoc ženám uprchlíků a e, e, uchazeček o azyl, e, to, jakým způsobem to zapracujeme do našeho budoucího financování a investování do sociální infrastruktury. To znamená jiná perspektiva na to, co to vlastně znamená. Je to také o podpoře žen, mm, opět e, na podporu jejich přístupu k zaměstnanosti, abychom přizpůsobili tu infrastrukturu sociální infrastruktuře a dále zajištění transparentnosti DAFNE, abychom eh, mohli posílit eh, velmi, tento velmi úspěšný program, aby to pokračovalo i ve zbytku víceletého eh, cyklu. Děkuji vám, paní Mudy. Nikdo se o slovo nehlásí. To znamená, že my, kdo ještě tady jsme, tak eh, plně souhlasíme s tím, co jste zde právě přednesla. Takže tímto bych eh, ukončila eh, schůzi dnešní. Děkuji vám za pozornost, za trpělivost a budu se těšit na příště.